zvýšenou hrozbu eh, terorismu. A nyní bych chtěl eh, požádat eh, pana místopředsedu, aby si vzal slovo za radu. Máte slovo. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Vážení poslanci, u této příležitosti deset týdnů po pařížských útocích bych byl rád, eh, kdybych mohl říci, že s největší pravděpodobností už nikdy nebudeme svědky takového hrozivého útoku v Evropě. Bohužel nejsem přesvědčen, že je to tak. Právě naopak, na základě nedávných událostí můžeme soudit, že teroristická hrozba stoupá v Evropské unii ale také v její blízkosti i dále, o čem svědčí nedávné útoky ve Vagadugu, Istanbulu, ehm, Jakartě a v Pakistánu. Jakožto předsednictví uděláme vše, co bude možné, abychom zvýšili schopnost Unie čelit hrozbě a chránit občany. V tomto kontextu counterterroristické akce budou nejdůležitějším tématem na zasedání ministrů v Amsterdamu příští týden na zasedání rady a je o to, aby tady byl stát, právní stát nadále, abychom měli vyváženost v situaci, kdy bojujeme proti terorismu. Je třeba si vyměnit vyměňovat událost, eh, informace o teroristických bojovnících. A další otázka, kterou se budeme zabývat, je sdílení informací ohledně střelných zbraní a ohledně explosiv. Realizování, realizace dohodnutých opatření je důležité, jak o tom svědčí strategie Evropské unie na léta 2015 až 2012. 12. února 2015 největší příležit, představitelé státu po útoku na Shelby Auburn vytvořili prohlášení, které je nadále rámce, rámec toho, co je třeba dělat a co chce Evropská rada. Předsednictví udělá vše, aby podpořilo zajistilo rychlou implementaci. Pokroku už se dosáhlo v posledních měsících a bylo to sepsáno eh, ve veřejné zprávě, eh, která vyšla nakonec eh, na konci Eh, prosince je třeba spolupracovat, sdílet informace. To jsou hlavní priority podle Rady. Došlo k pokroku, dohoda o směrnici o jmených seznamech cestujících pomůže také policejním orgánům a ostatním, aby vystupovali mm, eh, kriminálníky a teroristy vůbec. Europol teď v lednu přišel také eh, se zavedením střediska proti, boj proti terorismu. Je to velice důležitá platforma pro sdílení informací a spolupráce. Znamená to i monitorování a vyšetřování zahraničních bojovníků a také těch, kdo nelegálně obchodují se zbraněmi a terorizu, te, financují terorismus. Také v, v, v listopadu se posílila jednotka pro přeshraniční spolupráci. Europol pomáhá při všech vyšetřováních v tomto směru v několika členských státech. Došlo také k pokroku v databázách členských států, což sleduje a diskutuje Rada mimo Evropskou unii. Spolupráce a sdílení informací mezi bezpečnostními službami se budou intenzifikovat v rámci CTK pro boj proti terorismu a komise brzy přijde s návrhem, aby také zlepšila systém sdílení um, údajů z trestních rejstříků. Navíc jsme začali diskutovat návrh, abychom um, novelizovali rámcové rozhodnutí o boji proti řešení. Například v prosinci přišla komise s návrhem, Eh, směrnice. Jedná se o realizaci rezoluce 3128 OSN eh, a doplňkového protokolu k této umluvě. K umluvě OSN my doufáme, že se nám podaří dosáhnout dohody v červnu tohoto roku kromě toho, že je třeba posilovat výměnu informací mezi policejními orgány a jinými trestními činnými v trestním řízení, musíme e, sledovat ty, kteří odcházejí, už je skoro pět tisíc, aby se přibojili k bojovníkům v Sýrii a v Iráku. Nesmíme diskriminovat, musíme vytvořit příležitosti pro všechny. Musíme se hodně snažit, abychom čelili nenávistí nenávisti vůči muslimům, abychom podporovali mezireligiozní dialog. Eh, je velice důležitá iniciativa komise, na kterou čekáme. Ovšem, prevence sama o sobě nestačí, protože dobře vycvičení a eh, radikalizování jednotlivci představují obrovskou hrozbu. Proto si musíme eh, vyměňovat informace ohledně nejlepších praktik, jak čelit této radikalizaci. Už se hodně udělalo a začínáme si také vyměňovat expertní znalosti s třetími státy. Tady se musíme hlavně zaměřit na Střední východ, Severní Afriku Eh, a Turecko. Je skutečností, že hlavním kanálem je internet pro radikalizaci. A proto je třeba také vytvořit příslušnou jednotku pro sledování internetu v eh, Europolu, což už se děje a pomáhá to odstraňovat tuto hrozbu. 3. prosince 2015 bylo zahájeno fórum Evropské unie pro internet, aby se odstraňoval teroristický eh, E, obsah a aby se tam naopak uváděl obsah s opačnou, e, s opačnou informací. Diskuse návrhu komise na akční plán Evropské unie proti nelegálnímu obchodování se zbraněmi a explozivy už začala. Nakonec bych chtěl e, zmínit balíček o přeshraniční policii, což je také velice důležité v kontextu boje proti terorismu, protože musíme určitě upevnit kontrolu kontrolu na vnějších hranicích. Bezpečnost na hranicích je hlavní prioritou našeho předsednictví. Tady musíme být samozřejmě opatrní, abychom se nepletli migraci a terorismus. Nesmíme zapomínat na hrozbu, ale a na ně na to, že většina migrantů opravě prchá ze situace, kde je konflikt a kde jim hrozí samotný terorismus. Spolupráce s nejdůležitějšími partnery, jako se Spojeným státy, bude pokračovat a budeme i nadále eh, se více angažovat s našimi partnery ve Středním východě, v Turecku, v Africe a na Balkáně. Nakonec bych chtěla říci, že si myslím, že všichni máme stejné cíle. To se mimo jiné prokázalo ve vašem usnesení oproti eh, terorismu, kterou jste přijeli minulý rok a také ve zprávě, kterou výbor Libe přijal na konci minulého roku. Proto se těšíme na plodnou spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane ministře Kundersi. A, a eh, bych eh, požádal komisaře Avramopoulos, aby si vzal slovo za komisi. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Pane ministře Kundrse, vítejte. Jak víte, v roce 2015 nastal pod obratu, pokud je o zkušenost eh, Evropy s terorismem. Teror si vyžádal eh, životy 150 eh, nevinných lidí. Příliš mnoho ztracených životů a příliš mnoho eh, lidí bylo vystrašeno. Musíme zůstat realističtí. Hrozba terorismu v Evropské unii je vysoká. Hrozba terorismu je přítomná. Jsme odhodláni reagovat. S odhodláním, s odhodláním a neotřesně a zároveň zachovat eh, své hodnoty tolerance, demokracie a úcty k základním právům. Od prvního dne, eh, kdy tato komise nástup, nastoupila do funkce, zdůrazňujeme, že eh, za terorismus zodpovídá Evropa společně. Naše evropská agenda pro bezpečnost leží na stole, jak víte, od dubna minulého roku. Drasticky jsme urychlili její naplňování s politickou dohodou o EU PNR, návrhem ke směrnice o terorismu, listopadovým balíčkem o střelných zbraních, akčním plánem k pašování střelných zbraní regulací Europolu eh, přijatou v, eh, nebo oh, pardon, nařízení o Europolu přijatém v eh, prosinci, potom opatřením proti radikalizaci a potom spuštěním internetového fóra k potírání škodlivého obsahu online. A tento týden také návrhem k výměně záznamů eh, v trestních rejstřících o eh, občanech, eh, kteří nejsou občany Evropské unie. Tohle má posílit bezpečnost napříč našimi hranicemi a přijde toho ještě více. V roce 2016 půjdeme po penězích teroristů. Teroristy musíme připravit o jejich finanční zdroje. Začátkem února předložíme eh, své eh, náměty s odsouhlaseným harmonogramem. Náš eh, hraniční balíček z prosince minulého roku je také kritickou součástí celé té struktury, protože to umožní systematickou kontrolu všech lidí, kteří žijí v Evropské unii a vstupují a vystupují z ní. Vstupují do ní, pardon. Je zcela zřejmé, že musíme zlepšit Eh, zprávou svých vnějších hranic, abychom posílili eh, vnitřní bezpečnost a zajistili Schengen. Chci to říct docela jasně. Ještě jednou. Eh, u, v souvislosti se související věcí. Uprchlíci, kteří překračují naše hranice, protože potřebují mezinárodní ochranu a jsou, mají nárok na tuto mezinárodní ochranu, nejsou teroristé. Chci znovu potvrdit, že nikdy nepoložíme rovnítko mezi eh, uprchlíky a teroristy. Nemůžeme eh, se bát eh, vyhrát a nemůže se nám nepodařit vyhrát. A teď ke sdílením informací. Tohle je citlivá, ale jak jistě chápete, velice důležitá otázka. Jak víte, je to jeden z eh, ústředních pilířů naší bezpečnostní agendy. Evropské nástroje jsou k dispozici, aby usnadnili výměnu informací mezi eh, národními orgány trestním řízení. Schengenský informační systém, Evropské databáze, eh, rámec z Primu, ty by všichni, všechny měly být používány členskými státy naplno. Členské státy musí si navzájem více důvěřovat. Je třeba, aby eh, sdíleli více informací mezi sebou a také s Europolem. Orgány činné trestním řízení eh, v jednotlivých členských státech, včetně specializovaných eh, agentur, pracují na, nebo s tím, s tím cílem, a sice s bezpečností svých občanů. Musíme chápat, že kolektivně bude všichni bezpečnější. Hrozby, kterým čelíme, jsou společné. Naše přístupy k těmto hrozbám musí být také společné. Nejedná se o soutěž. Posílíme se navzájem, pokud budeme spolupracovat. Informace se vyměňují na různých úrovních, ale budeme toho potřebovat ještě více, nikoli méně. Příští týden oficiálně eh, eh, spustíme protiteroristickou, protiteroristické středisko v rámci Europolu. To už funguje od eh, letošního 1. ledna. Toto středisko se může stát centrem našich protiteroristických operací, pokud je dobře využijeme a pokud členské státy budou sdílet informace. Tohle středisko uspěje pouze, pokud eh, mu všichni budeme pomáhat, aby uspělo. Budeme jej podporovat a podpora, kterou eh, Europol eh, poskytl francouzským a belgickým vyšetřovatelům po pařížských útocích, je nejlepší ukázka úlohy, jakou takové Evropské protiteroristické středisko může sehrát. Křížová kontrola údajů a usnadňování měny informací a poskytování analytické a operační podpory vyšetřovatelům v terénu. Vážení poslanci, před rokem po útocích na Charlie Hebdo jsme zdůraznili, že naše reakce nebude diktována strachem nebo vedena unáhlenými rozhodnutími. Komise navrhla několik, komplexních, eh, tedy několik kroků, eh, které jsou součástí komplexního přístupu a díky tomuto kolektivnímu eh, přístupu se nám podařilo dosáhnout pokroku. Nedávné události nám ovšem připomínají, že stále je třeba toho udělat mnohem víc. Nyní je čas jednat a posílit naši spolupráci. Nechť eh, se z roku 2016 eh, stane bod obratu v eh, boji Evropy s terorismem ve všech jeho aspektech. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. A teď dostává slovo paní Vozenberg na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. v jedných novinách ehm, byl článek Just Terror a tam je uvedeno, ehm, že bychom se měli poučit. Jsou tam fotografie teroristů, kteří páchali terorismus, ale je to v podstatě reklama na terorismus, propagace terorismu a to nemůžeme akceptovat. Evropská unie se řídí určitými základy, určitými pravidly kterými by měla být podporována demokracie. Podle Europolu je 5 až 6 tisíc občanů eh, jsou to teroristé. Jak to můžeme dostat pod kontrolu, co udělala Evropská unie eh, k tomuto záměru? Eh, musíme činit konkrétní kroky a nesmí se rozmáhat strach. Jak můžeme tento fenomén dostat pod kontrolu? Existují strukturované skupiny, sítě, máme cíle, nebo um, oni si stanovují cíle a to jsou lidské životy, jde o lidské životy. Co můžeme udělat? Snad uzavírat hranice? Potřebujeme realizovat lidskou politiku. Nesmíme imigraci směšovat s terorismem. Ono to spolu nesouvisí. Imigranti se do zemí ale dostávají nekontrolovaně a mezi nimi mohou být i teroristé. Evropský parlament a Evropská unie musí sledovat tyto fenomény, nesmí eh, ovšem tyto věci zaměňovat. Musíme být velice obezřetní, musíme samozřejmě kontrolovat také internet a musí spolupracovat také členské státy. Na to se musí orientovat také spolupráce s třetími zeměmi. Terorismus má svou tvář a Evropská unie musí dát odpověď, což je více demokracie. Souhlasíte, eh, souhlasíte prosím s, čer, eh, s modrou kartou od pana Jurka? Souhlasíte s tím? Pane Jurku, máte slovo. Mike. Sorry, sorry. Oh, okay, it works. Eh, Děkuji za rovnou. Děkuji za to, co jste eh, říkala vy i za to, co říkal pan eh, komisař Avramopoulos. Máte do značné míry eh, pravdu. Nelze směšovat různé věci. Uprchlíci, imigranti, imigranti, podpora terorismu, podpora a terorismu, terorismus. terorismus ale eh, chápete, že přítomnost eh, mnohomilionového eh, muslimského společenství vytváří podhoubí terorismu v Evropě. A to je jev, který je evropský a ne exotický importovaný. Vážení, vážený kolego, oba dva jevy nesmíme spojovat, ale přesto uh, Musíme kontrolovat evropské vnější hranice. Tak by měla Evropská unie fungovat, abychom tyto jevy mohli rozpoznat. Lidé, kteří přichází eh, do Evropské unie, mohou nést eh, neboli musíme se zaměřovat na tyto lidi, eh, musíme kontrolovat vnější hranice. Máme určité základy a ty musíme dostatečně podpořit. Dále má slovo paní eh, Sipel, dvě minuty. Děkuji. Teroristické útoky v minulých měsících v Evropě, ale i jinde, nejsou zaměřené proti určitým lidem. Jejich cílem je šířit strach a podkopávat tak demokracii a svobodu. A proto je jasné, že se musíme jasně vymezit proti terorismu, musíme hájit a chránit naši svobodnou společnost. Co to znamená? Současný terorismus není eh, národním fenoménem a proto je potřeba nasadit evropské nástroje k vyšetřování a výměně informací. Je potřeba je lépe využívat. Musíme se zaměřit také na lepší prevenci, eh, třeba na teroristickou eh, propagandu na internetu. Musíme ji odhalovat, mazat ilegální obsahy a vyšetřovat, kdo je vlastně kdo je autorem. Musíme bránit radikalizaci v Evropě integrací a také plošnými konsultačními programy a programy pro ty, kdo chtějí vystoupit z terorismu. Naše členské státy teď mají úkol, aby se zaměřili na personální eh, a jinou výbavu eh, justice a policie. Není možné tady mít eh, právní mezery. Vyšetřování musí být probíháno analogicky a je potřeba vlastně vše provádět online, nebo pardon, okamžitě, aby docházelo k soudům. Potřebujeme definice, srovnatelné definice pro trestné činy a trestné činy teroristické povahy. Komise k tomu předložila návrh a spravedlivá řízení, ta musí být zajištěna vždy, tak, aby eh, řízení eh, neselhávala na tom, že používají nepřípustné důkazy. Je potřeba eh, prevence, vyšetřování a stíhání. Nástroje členských států, evropské nástroje musí být důsledně využívány. Jenom tak udržíme důvěru v právní stát a budeme úspěšně potírat terorismus. Děkuji. Domnul Džambacký, un minut. Děkuji. Další je pan Džambacký na minuto. Eh, dámy a pánové, je jasné, že teroristické hrozby představují jednu z největších výzev pro evropské země. Bohužel, teroristické organizace se podceňovaly. Podceňovali jsme i radikalizaci a multikulturalismus neuspěl. Bohužel mnoho států pokračují eh, poměrně neopatrné politice vůči zemím, jako je Katar, Turecko, Saudská Arábie, které sponzorují teroristické organizace. Je třeba věci pojmenovat pravým jménem. Pokud jde o státní financování terorismu, pak eh, měli bychom postupovat jinak než vůči Turecku. Je třeba uvalovat sankce na ty, kdo organizují terorismus, což je třeba Saudská Arábie. Tady je třeba uvalit sankce. Neuděláme-li to, pak k teroristickým činům bude docházet v Evropě každý den. Pan Ježek, minuta. Děkuji, pane předsedo. Teroristická hrozba pro naše životy, hodnoty a způsob života je skutečná. Rozsah eh, je široký a proto vyžaduje evropskou reakci v úzké spolupráci s našimi partnery na celém světě. Pokud jde o eh, evropskou reakci na tuto asymetrickou hrozbu, měli bychom se zaměřit na toto, na teroristické financování, na vnější a vnitřní financování a na hlavní příčiny terorismu. Musíme legislativu přizpůsobit tomu, abychom mohli lépe sledovat financování terorismu, že není tak drahé udělat útoky, jako byly ty pařížské. Musíme zpřísnit pravidla, jako jsou například předplatné karty a eh, jít proti mytí špinavých peněz. Pokud ISIS mají samozřejmě různé zdroje financování a musíme jít proti něm všem, zejména to, co se týče nelegální obchodu s ropou. Musíme tedy řešit toto na všech úrovních, od místní až po evropskou. Samozřejmě opatření musí být efektivní, ale ne nadměrná. Na evropské úrovni spolupráce mezi členskými státy, mezi jejich policejními a jinými orgány činnými v trestním či, či, řízení je důležitá. Nesmíme opakovat chyby minulosti. Zároveň musíme lépe chránit a kontrolovat naše vnější hranice, protože e, opravdu hrozba je vysoká a je důležité, aby všechny pohraniční složky věděly, kdo se dostává a opouští Evropu. Je to také nejlepší způsob, jak bojovat efektivně proti ne- nelegálnímu boji se zbraní a omezit tak přístup teroristů ke zbraním. Ale je to dlouhodobý úkol. Mnozí radikalizovaní lidé se narodili, byli vychováni v Evropě, někteří pak šli bojovat do zahraničí a některé pak podnikali útoky proti vlastním zemím. Proto je třeba vypracet, vypracovávat integrační projekty na základě i místních zkušeností a na místě by se měly realizovat. Děkuji pane Ješko. A teď eh, paní Zuber na minutu. Děkuji, pane předsedo. Evropská strategie na boj s terorismem eh, může omezovat eh, svobodu jednotlivce. Je tady falešná dichotomie mezi bezpečností a svobodou. Eh, potom posilujeme automaticky logiku války a nenávisti. Tohle celé eh, souvisí s militarizací mezinárodních vztahů a zasahování a vměšování se a války a vede to ke xenofobii, eh, rasismu a terorismu v Evropě. Děsivé zločiny jako ty, které byly spáchány v Paříži nebo jinde po světě eh, si vyžadují eh, reakci eh, respektu k mezinárodnímu právu, které, mm, která zastaví vněšování se do vývoji jiných států, zejména na Středním východě. Pan Albrecht. Děkuji vám. Pane předsedo, s radostí slyším, když tady předsednictví Eh, souhlasí s většinou návrhů komise. A, a chtěl bych se zeptat, jestli by nešlo eh, jednat tak trochu rychleji eh, a posunout se k řešením směrem terorismu než v minulosti, protože právě v minulosti členské státy zablokovaly spoustu opatření ke stanovení eh, společných standardů v oblasti trestního řízení, o spolupráce v oblasti o proti organizovanému zločinu, zejména pokud jde o sdílení informací mezi členskými státy a jejich orgány a Europolem a evropskými orgány. A pořád to nefunguje. Sdílení informací nefunguje, zejména pokud je o informace o podezřelých, o rizicích. To musíme posílit, ne eh, získávat obrovské eh, objemy dat k eh, irrelevantním lidem, ale zaměřovat se na eh, rychlou výměnu informací o podezřelých a o eh, riskantních oblastech. To je třeba nejenom kvůli efektivitě, ale také vzhledem k tomu, že máme pořád demokracii založenou na vládě práva a musíme tady eh, hájit eh, základní hodnoty oproti teroristům a to zdůraznil Štrasburský soud pro lidská práva před několika dny u případů eh, z Maďarska, že vždycky je třeba mít nějaké podezření, abychom uchvávali data o jednotlivcích, čili to musíme zdůrazňovat a, a ne abychom dále vybudovali opatření o získávání dalších a dalších informací. Děkuji. Pan Wolf, minutu 30. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane ministře. První eh, pravidlo eh, jakékoliv vlády je chránit eh, svůj lid. Ochrana evropského lidu před terorismem, to je, myslím, alespoň něco, co vy považujete, pokud to dobře vidím, za vážnou věc. Ale abychom mohli řešit terorismus, musíme nejdříve vědět, kdo je naším nepřítelem a kdo je naším přítelem. Musíme vědět, jestli uh, uh, sdílejí hodnoty a odkud pocházejí. A tady uh, ta evropská analýza je špatně, protože uh, pokud máte chápat problém, musíte uh, pochopit, uh, kde jsou a co tady dělají. A první součástí problému je, pane ministře, že ve vašem jazyce a v jazyce pana komisaře, a cituji vás, říkat, že většina a, a migrantů utíká, uniká před ministrem. To už mi řečeno není pravda. Většina eh, migrantů jsou ekonomiční migranti. Většina eh, žadatelů o azyl jsou lidé, kteří eh, utíkají před terorismem. To je první součást problému, který musí řešit. A druhá část problému, kterou musíte pochopit, je, otevřené, že otevřené hranice, které jste vytvořili a nechcete je zavřít, tak způsobují, že nevíte, kdo přicházejí, kdo to je a jak se sem dostávají. A to podporuje tu formu interního terorismu, kterou ženy v Kolíně, v Berlíně, eh, ve Švédsku eh, utrpěly eh, na Silvestra a budou je muset trpět i nadále. To je váš problém. Pane Wolfe, přijímáte modrou kartu od pana Jakovčiče? waiting for translation. <laughs> Okay. Thank you so much. Now it's better. Uh, imate prijevod? No, no, no, imate prijevod. No. Is it okay? Is it no, okay? Ja bih htio, poštovani kolega, vezano za ono što ste no. rekli. Děkuji. Uh... Já to zkusím anglicky, já nevím, jestli to zvládnu. Říkal jste eh, spoustu věcí, já s vámi souhlasím, ale eh, souhlasil byste, eh, že terorismus je univerzální hrozba, protože máme terorismus i uvnitř Evropy. Asi víte, co se stalo v severním Irsku, v Německu, v Itálii nebo v Norsku. I v jiných zemích v Evropě. Je to náš evropský problém evropský terorismus. Nehovoříme tady jenom a, a pouze o terorismu, který přichází do Evropy. Myslím, že terorismus je pro nás univerzální hrozba. A myslím si, eh, že eh, musíte, musíme bojovat se všemi typy terorismu. Souhlasíte? Hmm, já bych řekl, eh, že angličtina je skvělá oproti mé znalosti vašeho jazyka. Máte zcela pravdu, že terorismus je mezinárodní problém. Eh, dotýká se rodin po celém světě. Ano, máme tady problémy eh, s... Eh, ale ten problém, kterému čelíme dnes, je ISIS a té zlé ideologie, která chce postavit muže proti muži a ženu proti žene. A musíme mít řešení nejenom řešení v Evropské unii, ale globální řešení. To je cesta a vpřed a jediná cesta. Jak to vyřešíme? Teď paní Majera dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Dnes tady hovoříme o e, zvýšené teroristické hrobě a vypadá to e, pro vás jako překvapení, že Evropa je protchlá e, islámským terorem a to navzdory těm teroristickým útokům z Madridu, Kodaně a v Paříže a Londýna. Nepředvídali jsme a navzdory eh, eh, všem těm eh, mnoha mrtvým na rukou islámského státu nevíte, že inspirace pro to je z ránu. Teroristé žádají o azyl, aby se dostali do Evropské unie a působí tady hysterii. Navzdory akutní hrozbě útoků v západní Evropě, politická Evropa, elity si tady pořád opájí v utopii multikulturalismu Islám je ten, eh, to největší nebezpečí, chce dominovat eh, světu a potom to nebezpečí je právě tady s Evropy, eh, protože evropské elity nechtějí pojmenovat věci pravým jménem. Teď tady máme islámskou eh, invazi, která nás eh, pohlcuje. A máme tady navzdory těm znásilňování a přepadávání pořád nevůli o tom hovořit. První týdny tohoto měsíce přišlo 31 tisíc lidí do Řecka. Mezi nimi určitě dista, tedy džihadisté, Eh, znásilňovači a, a, a um, eh, bomby plné v adrenalinu a, eh, a testosteronu, pardon, a mm, Eh, je docela jisté, eh, že eh, můžeme očekávat další masové útoky. Teroristická hrozba musí být vnímána vážně. Musíte uznat, že jediné řešení je zavření národních hranic. To, abychom takzvané žadatele o azyl poslali tam, odkud přicházejí a bránili se islamizaci Evropy. Not. Děkuji, pan Fontolis, minuta. Děkuji. Zdá se, že Evropa náhle z ničeho nic objevila terorismus. Mnozí e, tady už o této hrozbě vědí dlouhá léta, nebo tato hrozba už působí mnoha, mnohé roky. Evropské země mají nyní terorismus na, na ulicích a ztratili kontakt s realitou. Otevřené hranice, rasismus a vše ostatní nevedlo k tomu, aby se proti terorismu bojovalo smysluplným způsobem. Hrom, mass media a terorismus to je něco, co má muslimskou tvář eh, v Evropské unii. A to je eh, důležitý signál. Jsme tady a nemůžeme mlčet, když vidíme, co se děje ženám a dívkám. Mnozí, kteří v Evropě jednají, jsou teroristé, tedy ti většinou jednají pouze teroristé, takže co proti tomu uděláme? Každý rok se do Evropy dostává mnoho lidí nelegálně. Další řečník, jednu minutu. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za vaše slova. Děkuji také za to, že jste se eh, pokusil, který s námi sdílíte, inteligentně řešit eh, drama terorismu, které zažíváme v Evropě eh, i v Africe a jinde v třetích zemích, eh, zdrojových zemích. Ty nejnovější zprávy nás nijak neuklidňují. My jako Evropský parlament se doníváme, že to, co se děje v Evropské unii, pokud jde o ochranu dát PNR a pokud jde také o pokus o odhodlanou politiku na ochranu našeho kontinentu. To vše kráčí správným směrem, ano, ale nestačí to. Jako, eh, nestačí to. Jsme slabí na mnoha frontách a to souvisí také s přistěhovalectvím. Donívám se, že v této debatě bylo popíráno, že existuje souvislost mezi přistěhovalectvím a terorismem. Samozřejmě, že není dobré to vše házet do jednoho pytle, ale zároveň není dobré popírat, že tyto dva fenomény mají společné příčiny, že mohou mít společné příčiny. Je chybné, když se doníváme, že eh, když islámský prostor eh, produkuje islámské fenomény, které potom eh, dramaticky se dostaly i do našeho kontinentu, je chybou donívat se, že tato oblast, kde je mnoho mužů, kteří zneužívají Korán, aby mohli páchat násilí, je chybné donívat se, že oni nebudou dále následovat své cíle. Je chybné donívat se, že můžeme demokracii e, exportovat tam, kde demokracie není chybějící demokracie a, civilizovanost, kterou my tady máme, je to, co vede k terorismu. Děkuji. Další řečník dvě minuty. Děkuji. Stále více teroristů teroristických aktivit probíhá ve celém světě, v Pakistánu, Burkina Faso a jinde. V roce 2015 eh, došlo ke smutným událostem a Eh, projevil se terorismus. Stále více lidí, kteří se narodili v Evropě, se stává teroristy. Eh, cítí se vyloučení a propadají extremismu. Terorismus je hrozba pro mír eh, ve světě a je přesto velice důležité oddělovat uprchlíky a teroristy většina uprchlíků utíká před terorismem. Neexistuje absolutní eh, totální bezpečnost a eh, pokud nebudeme řešit otázky bezpečnosti, tak eh, selžeme. Musíme toto mm, doplnit například sociálními opatřeními, musíme bránit radikalizaci prevencí, musíme potírat ten problém přímo u kořene. Potřebujeme jasnou strategii, také pokud jde o ty, kdo se vrací. A my musíme Eh, a ta opatření udělat efektivně. Členské státy musí být aktivnější a musí se vyměňovat eh, informace, musí eh, sledovat zahraniční bojovníky, musí sledovat zbraně, které přichází do Evropy a další hrozby. A je překvapivé, že Rada nesouhlasila s výměnou informací o teroristech v rámci nové legislativy PNR. Já si myslím, že tam bychom mohli zabránit mnohým tragédiím. Musíme potírat Eh, radikální propagandu terorismu v sociálních médiích, musíme eh, posílit také rodiče, eh, tak aby tady dohlédli na své děti a nezletilé a musíme se zaměřit právě také na radikalizované jedince, potírat e, terorismus bezpečnostními opatření a respektovat zároveň lidská práva. Akceptujete prosím e, modrou kartu od pana Břandovského, u Jazdovského? Ano. Pane předsedo, Vážená paní poslankyně, poslankyně, pokud se pamatuje, právě socialisti byli jednou z těch skupin, které zpomalovaly eh, práci nad směrnicí o jmených seznamech cestujících. Před pár týdny komise přišla s novým návrhem protiteroristické směrnice, která je dobrá. Proto bych se vás jakožto zástupkyně skupiny socialistů zeptat, zda socialisté budou eh, podporovat tuto směrnici, kterou předloží komise, anebo je jako tomu bylo v případě směrnice o PNR, budete tyto práce blokovat? Eh, vážený eh, pane kolego, děkuji vám za dotaz. V tomto okamžiku si myslím je důležité zdůraznit, že Eh, velice potřebujeme výměny informací, ale nemůžeme zase jít tak daleko, abychom příliš zasahovali do našeho soukromí. Samozřejmě výměna informací o terorismu, organizovaném zločinu je důležité, proto budeme muset vidět, jak co bude v tom návrhu a jak budou probíhat vyjednávání paní von Storch na minuto. Eh, vážený pane předsedo, dnes hovoříme o rostoucí hrozbě eh, terorismu. Paříž, to byl terorismus, Kolín také. Eh, je tam asi 800 eh, ohlášení eh, trestného činu a eh, polovina z toho byli žadatelé o azyl, 11 eh, se sem dostalo od prosince. Takže nemůžeme hovořit o terorismu, aniž bychom hovořili o migrační krizi. Jeden hm, byl z útočníků v Paříži, byl, byl žadatelem o azyl a přichází sem další uprchlíci. Nikdo neříká, že jsou to všechno teroristé, ale teroristé mezi nimi zneužívají naše otevřené hranice a jejich příliš když ten, kdo je eh, zodpovědný za otevřené hranice, ten je zodpovědný také za, spolu zodpovědný za případné teroristické činy. Eh, v Německu pan Seehofer eh, velmi mluví a frakce CDU rozesílá spoustu dopisů a to je také naše paní kancelářka vstoupí do historie jakožto ten, kdo zničil Evropu, i když teď již bez něj bude muset odstoupit. Doamna doamna... No, děkuji vám, paní poslankyně. Paní eh, Pagazantunta. Eh, děkuji, eh, pane předsedo, před, pane ministře, pane komisaři. Máme tady seznam úkolů, které musíme vykonat, abychom úspěšně čelili terorismu. To je dobrá věc na které jste se dohodli a že jste v tomto konsistentní, ale jsou tady určité nedostatky a dva vidím jako hlavní. Za prvé, máme co dělat s globální hrozbou a proto musíme hledat i globální a propojené řešení proto se jedná i o výměnu informací z databází a je třeba, aby se vyměňovaly zpravodajské informace. Teroristé jsou propojeni, proto i my musíme být propojeni, abychom mohli proti nim úspěšně bojovat. Potom včasné zjišťování. Eh, jedná se o globální hrozbu, ale ta se projevuje lokálně. Proto musíme se daleko více soustředit ve své práci na to, co se dělá na místech. Hledat tam příklady dobrých praxí, abychom se vyvarovali dalším slabostem v budoucnosti, protože potřebujeme dobrou prevenci a včasné varování na místní úrovni. Akceptujete modrou kartu, prosím, od pana Šamy? za vaším pravým ramenem. Když se otočíte napravo dozadu, tak mě uvidíte. Ano. Děkuji, pane předsedo. Vy jste hovořila o různých výzvách a já bych se eh, zeptal na naléhavou záležitost. Nemáte eh, obavu, že některé vlády eh, reagují přehnaně? Například maďarská vláda, která hovoří o krizové situaci. Jak hodnotíte Eh, takovouhle reakci eh, reagují vlády vždycky takhle přiměřeně? Děkuji vám. Eh, jsem velice ráda, že kladete tuto otázku. Určitě jedno z rizik a pokušení je právě eh, to, že vlády, když mají co dělat eh, s fanatismem a terorismem, jdou až za rámec zákona. Samozřejmě, že musíme fungovat vždycky v rámci zákona, musíme zabránit beztrestnosti, ale zároveň musíme respektovat právní stát. Jinak prohrajeme bitvu s terorismem, protože musíme hájit to, čeho jsme dosáhli, a to je právě právní stát. Čili žádná beztrestnost, ale ani žádná zneužívání, protože to se vždycky vrátí jako bumerang. Paní González eh, na minutu. Boj proti terorismu by neměl znamenat volbu mezi naší bezpečností a mezi základní svobodou. Musíme zvýšit efektivitu toho, co dělá stát a musíme eh, se mm, zasazovat plně o naše hodnoty a musíme jednat v rámci našich eh, hranic. Musíme podporovat demokratické síly, ale i v arabském světě a také občanskou společnost v Syrii a v Iráku. Musíme neutralizovat sítě, eh, které rekrutují lidi. A musíme také posilovat činnost pravodajských Eh, služeb a musíme pomáhat těm, kdo utíkají před terorem. Nejlepší boj proti terorismu je ten, kdy lidé mají pocit, že patří do soudržné společnosti a že tam mají sociální příležitosti. Mnozí teroristé se narodili v Evropě a proto musíme tomu čelit politikou eh, sociálního začlenování. Děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem tady slyšela pana komisaře, který hovořil o, o eh, návrzích eh, proti terorismu, financování terorismu. Už jste to o, o, oznámil, ale já chci eh, pochopit, co máme eh, v rukou za nástroje. Pokud se podíváte na eh, útoky z 11. září v New Yorku, tak toho za stolik nestálo. Tadyhle útok v Bosnu, to byl taky kšeft. Útoky v Paříži, to také moc nestálo. Samozřejmě Daesh vydává spoustu peněz, ale zejména v Sýrii na Blízkém východě, aby eh, platil své například vlastní žoldnéře. Ale eh, co eh, chceme dosáhnout? Chceme tím vyhledávat někoho, protože když bude málo tec, málo peněz, tak bude málo stop nebo eh, budeme eh, chtít eh, ty peníze odnímat, abychom vůbec nemohli ten terorismus sledovat. Pokud jde o ty náklady, je to efektivní. Mě by opravdu zajímalo, jaký je tady váš cíl. Plus they use a feudal Arabic system of, change, of transferring the money. A navíc oni používají ten arabský systém pro uh, převody peněz. Uh, paní Ferrara, minutu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 jsou tady i interní problémy, nejenom ty externí, i když zodpovědnost eh, za eh, některé problémy připadá pouze členským státům, mohla by Evropská unie velmi přispět. Potřebujeme zajistit výměnu informací mezi databázemi a eh, tajnými službami, protože jinak hrozí, že Stále více kontrol bude zapotřebí na vnějších hranicích. Potřebujeme lépe využívat existující nástroje. Ehm, není možné pouze schromažďovat další a další údaje. Terorismus musí být potíran politickou izolací, musíme zastavit financování terorismu a tyto výsledky, ty nejsou nemožné. Pouze potřebujeme politickou vůli toho dosáhnout. Hm, děkuji. Další řečník, minuta 30, pan Buonano. Děkuji, pane předsedo. A teď bych se chtěl obrátit na zástupce nizozemské vlády. Jsem opravdu rozhořčen. Je nás tady 751 eh, poslanců, ale dnes jich je tam na nejvíš, je nás tady na nejvýš 30. A to je, prosím, Evropa, která se snaží řešit tak důležité problémy, jako je terorismus. Co je to za Evropu? To je opravdu ostudné. Co my tím vlastně vyjadřujeme eh, evropskému lidu? Eh, co jim řekneme, až dojde k teroristickým útokům? Potom vždy pláčeme krokodýlí slzy. To, co se stalo v Paříži a jinde. Jak na to reagujeme? Řekneme, ano, to jsou zkrátka muslimové a existuje tady terorismus. To je opravdu osudné. Tak to chce Evropa potírat terorismus a chránit Evropany. To je opravdu Evropa uh, jako zombie tady jsou ti, eh, kteří vládnou, mají osobní strážce, pancéřované limuzíny. A co se děje lidu? My děkujeme tady islámu a Turecku posíláme miliardy. Co je to za Evropu? 90% Turků je, um, jsou muslimové. Já nemám nic proti muslimům, ale my jsme přece Evropané. My jsme uh, Západ a máme toho už opravdu plné zuby. Two blue cards. Máte dvě modré karty. Souhlasíte s nimi? First is Mr. Jakovčič. Nejprve pan Jakovčič. Mr. Jakovčič first and then... Tak nejprve pan Jakovčič. A potom další řečnice. Děkuji za to, že jste eh, souhlasil s modrou kartou. Budu hovořit italsky, abyste mi lépe rozuměl. Já si nemyslím, že nebo naopak, myslím si, že se tady Eh, přetvařujete. Eh, teď jste právě vstoupil do tohoto sálu a za chvilku odejdete. Já jsem tady celý den, denodenně a vy za chviličku opustíte tuto budovu a řeknete, že na plenárním zasedání nikdo není. To tady vyslovíte a potom jdete pryč. To je opravdu um, neuvěřitelná přetvářka. A tutti quelli che applaudono Souhlasíte s tím? Všem, kteří tady tleskají, bych chtěl říct, podívejte se na eh, data. Ze 751 poslanců jsem tady 16. Eh, který, eh, jsem, který se účastní plenárních zasedání. Takže mi prosím nic nevyčítejte. Já jsem chodím, pracuji, mám své aktivity, jsem také starosta. Já nevím, co děláte vy od rána do večera, ale to, co dělám já, to je naprosto zřejmé.

roky byla chráněna právě osobními strážci před teroristy. A to, co tady děláme, to není žádné divadlo. My chceme opravdu pracovat efektivně a proto musíme spolupracovat. Vy jste hovořil o Evropě plné zombí, ale já tady nejsem žádná zombie. Já jsem sem prostě přišla proto, aby jsem pracovala a já samozřejmě vím, jak probíhá radikalizace. Vím to velmi přesně. Já jsem zažila nejrůznější terorismy, teroristy a takže prosím, neříkejte nám tady, jak máme pracovat musíme eh, tady nejenom hovořit, ale musíme opravdu odvádět rozumnou práci. Vy jste tady ukázal eh, hotové divadlo a není to seriózní a to říkám navzdory veškerým sympatím k vám. Eh, vážení kolegové, evidentně ti, kdo tady jsou, pracují a vy nejste ti, koho já bych kritizoval, právě naopak. Mě eh, rozčilují ti, kteří vládnou Evropě a kteří nikdy nejsou efektivní. A eh, Určitě na jejich ženu nesahl žádný islamista v Kolíně. Takové věci se jim prostě nedějí. A mnozí z těch, kdo tady Eh, tleskají, no tak ať jdou a udělají práci a tady sedí a nedělají nic. Eh, pan eh, Papadakis na minuto. Bin Laden, Al-Qaida, Mujahedin, Islámský stát a dále tady máme a ti všichni byli eh, vychováni na tém eh, velkými monarchiemi a tak dále. Oni byli v podstatě záminkou a arabské jaro z toho se stala nejhlubší mrazivá zima a teď eh, imperiali, teď se vlastně eh, imperialistické intervence sklízí eh, teror a útlak. Evropská unie chce zasahovat eh, proti radikalismu, ale v zásadě se jen hromadí zbraně, omezují se svobody a potírá se Eh, skutečný eh, boj, eh, který by měl svrhnout kapitalismus. Vlastně můžeme očekávat, nedá se očekávat nic jiného, než se lidé proti tomu jednoho dne vzbouří. No, paní Holmajer, dvě minuty, pane předsedo. Nejprve bych řekla něco k jednacímu pořádku. Já bych ráda požádala předsedu, aby když poslanci uráží ehm, šéfy vlád ehm, našich zemí eh, a štvou eh, proti ním, tak očekávám, že budou upozorněni na to, že toto není způsob, jak spolu mají poslanci zacházet. Eh, dále k samotné věci. Terorismus je jedna z největších hrozeb a já se mohu k vám eh, připojit, paní kolegyně. Mě také 20 let eh, doprovázeli osobní strážci, naše rodina byla pod hrozbou terorismu, takže dobře vím, jak se cítí lidé, kteří jsou v ohrožení, ale eh, tady je ještě jeden další rozměr, který se zaměřuje na všechny lidi, na ty, kteří vlastně jsou mladými lidmi, kteří navštěvují restaurace, chtějí tančit, navštěvují sportovní události, místnosti a nebo ehm, oslavují něco na náměstí. Proto je pro mě velmi důležité říci, Vaše členské státy, musíme vylepšit výměnu údajů e, mezery e, v zákonu, e, kteří byly, které byly udělány v dobré vůli ochraně údajů. To musí být odstraněno, aby mohly být údaje vyměňovány. Musíme ehm, údaje v Eurodaku doplnit o údaj o teroristech, aby se teroristé nemohli vmísit do dodavu když se terorista někde skrývá v nějakém letišti, tak nezabráníme letecké dopravě, ale snažíme se zabránit tomu, aby se dostali do letadla a mohli se mísit mezi uprchlíky. Dále musíme také eh, vylepšit metody eh, vyšetřování a vzájemné pomoci. Musíme je zrychlit a rozšířit. Potřebujeme eh, přenos úplných databází tak, a nejenom částečně, tak aby každý věděl, kdo je rizikový a aby bylo možné rychle informovat policii. Musíme eh, eh, posílit policii a nesmíme vůči nim vysílat nedůvěru, protože oni musí každý, každý den potírat, bojovat eh, s těmito zločiny, podporují, potřebují naše podporu a nemůžeme je neustále poučovat o tom, co dělají špatně, protože když jste venku na, přímo v první linii, tak je to těžší, než když někdo sedí v, po, ve svém pokoji a udílí rady. Musíme využít využívat PNR, ehm, otázky Europolu a všechny otázky, které souvisí s ochranou údajů. Ehm, takže prosím, to vše musíme rychle schválit a jedna věc je velmi důležitá a to je přerušit finanční toky, protože to je eh, jeden eh, z mm, důvodů, které podporují eh, terorismus. My musíme terorismus potírat a demokratickým způsobem musíme činit opatření proti tomu. Akceptați blue card Děkuji. Akceptujete prosím modrou kartu? Pan Džambasky. Děkuji, pane předsedo. Vážený kolego, jak se díváte na informace v médiích? Informace, kterou poskytl německý policizní úředník řekl, že dostali příkaz, aby vlastně eh, skrývali zločiny vzhledem k původu eh, těch, kdo se dopustili eh, těch činů, k nímž došlo v Kolíně 31. prosince. Eh, nejprve musíme eh, vždy samozřejmě vyšetřit trestný čin a nemusíme hned eh, zjišťovat národnost, to se může udělat dodatečně. A když národnost potom nějak souvisí s trestným činem, tak to samozřejmě může být nějakým způsobem zohledněno, ale nejprve neřeším národnost, ale nejprve řeším trestný čin a trestné činy nepřiřazuji národnostem, ale chci, aby to všechno bylo vyšetřeno. Můj problém je, že je tady příliš mnoha oblastí no-go, příliš příliš mnoho molenbeků a příliš mnoho zón, eh, do kterých se příliš málo zasahuje a kde malé trestné činy už se vůbec nevyšetřují a nepotírají a tím se vytváří kultura, která vlastně není eh, kulturou a eh, ruší lidská práva. Je tady druhá modrá karta od pana Krasnodemského. Přijmete ji? Dobře, tak já se zeptám. Chtěl bych se vás zeptat, jak hodnotíte tu skutečnost, že události v Kolíně vůbec eh, nebyly prezentovány v médiích čtyři nebo pět dní že se konala veřejná diskuse, jak říkal kolega Zambacký. Policie dostala rozkaz, aby zadržela ty informace. A německé veřejné mínění a také veřejné mínění v celé Evropě vůbec o těchto skutečnostech nebylo informováno. Jak je to váže, se to váže k těm problémům, o kterých momentálně diskutujeme? Hovoříme tedy o problémech terorismu. Děkuji vám. Bylo kritizováno, eh, že jeden veřejnoprávní eh, televizní kanál eh, podal informace teprve po několika dnech, ale ostatní média ty informace podali okamžitě. Ale tady je problematický ten aspekt, že vlastně na tam ta diskuze neproběhla včas, kdyby se trestné, pardon, kdy, že trestání neprobíhá včas, nepotírá se to včas, takže tady je potřeba opravdu postupovat důsledně i proti drobným trestným činům, tak abychom přerušili činnost těch, kteří toto páchají, protože tím vznikají ty větší problémy. O minutech. <clears throat> a borzalmas párizsi merényletek óta európa a terrorfenyegetésben él. a félelem. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, po eh, v Paříži má a Evropa strach před terorem. To je pochopitelné, ale i v těchto situacích musíme zachovat chladnou hlavu musíme se držet svobod a liberální demokracie. Populistickým stranám nemůžeme dát možnost dále šířit strach a, a podněcovat nenávist vůči některým komunitám. Neexistuje žádná taková teroristická hrozba, která by podložila omezování svobod. Naše, naš strach vede k tomu, že podnikneme kroky proti demokracii, proti naší kultuře, ale přesně to teroristé chtějí. To chtějí i populističtí extremisté. Chtějí eh, zničit eh, svobodný svět, který my jsme tady budovali v posledních 60 letech. My si ovšem myslíme, že demokracie, eh, práva a svobody musí být chráněny. Výsledků se nedobereme, pokud budeme masově lidi odposlouchávat. Především potřebujeme eh, lepší spolupráci, proto opravdu potřebujeme eh, společnou evropskou tajnou službu. Musíme kromě toho udělat eh, všechno proto, aby druhá a třetí generace přesilovalců se dále neredikazovala. Vzdělávání, výchova, integrace, skutečná perspektiva v Evropě, to jsou nástroje v boji proti terorismu. Musíme dát jasně najevo, že eh, společenská integrace neznamená kulturní asimilaci, ale musíme také jasně říci, že integrace nemá alternativu. Evropu eh, budeme vždycky eh, chránit. Děkuji. Otázku od pana Jurka máte. Modrou přijímáte ji? Tak pan Jurek má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane kolego, nemyslíte, že tahle, eh, tenhle jazyk hovoření o populismu, extremismu. To je jazyk vylučování, to je jazyk nenávisti eh, na adresu milionů Evropanů a jejich demokraticky vyjadřovaných názorů a eh, demokraticky volených představitelů. Když budete mluvit takovýmhle jazykem i nadále, tak budete schopni vytvořit eh, dialog na téma eh, nejhluší krize, kterou teď Evropa přežívá, eh, prožívá a na téma krize, kterou musíme společně vyřešit? Já bych vás rád informoval, že nemůže být další mezi otázka. Máte slovo. A děkuji eh, za tuto otázku. Eh, dnešní debata, myslím, jasně ukazuje, kteří kolegové eh, hovoří o terorismu, o rozbách, o prevenci a kteří kolegové tuto debatu využívají k tomu, aby hovořili proti islámu, přistěhovalectví a uprchlících, uprchlíkům. Myslím, že v parlamentu eh, nepotřebujeme žádný takovýto eh, diskurs. Potřebujeme eh, hovořit o, o objektivních skutečnostech, o skutečných problémech. Děkuji, pan Nikolson, na minutu. Děkuji, pane předsedo. Než bych řekl, že v roce 2000 15 jsme si připomněli závažné problémy, kterým čelíme v terorizm, s terorismem, zejména v Evropě a musíme čelit eh, v realitě a sice, že Evropa má závažný problém s hranicemi, zejména šengenskými hranicemi. A to je třeba řešit, protože v Evropě už nikde jinde není eh, zřejmé, eh, kde začínají a kde končí. Já jsem ze Severního Irska. My jsme měli čtyři desetiletí terorismu. Já jsem přežil sám o sobě, žil jsem v tom a chtěl bych říct, že nejsem zombie. A ti, kteří hovoří tak, jak to tady hovoří, Myslím, že by eh, se eh, měli stydět. Eh, oběti terorismu byly zapomenuty, jsou zapomínány neustále. Nemyslí se na ně, zapomíná se na ně. Čeká se na další hrozbu, na další trestný čin a to nesmíme dopustit. Mohl bych především říci, že potřebujeme dobrou výměnu informací a spod spolupráci napříč hranicemi mezi všemi policejními složkami v Evropě na boji s tímto. Děkuji. Děkuji a teď minutu paní Sarnes. Děkuji. Teroristická hrozba je eh, globální, svět, světová, interní i externí. My potřebujeme eh, jednotu, eh, vůli a jednat. Musíme skutečně jednat a to dnes a ne zítra a musíme kontr- eh, dostat pod kontrolu naše hranice, a to efektivním způsobem. Za druhé, musíme eh, eh, si závazně začít vyměňovat informace tajných služeb mezi členskými státy. Musíme také vytvořit evropskou politiku společné obrany, protože hrozba je před Prahem Evropy a za čtvrté potřebujeme strategii v oblasti zahraniční politiky, tak abychom se zaměřili na konfliktní zóny z um, Líbie, Sýrie a řešili to tam. Pokud se nám to podaří vyřešit v 28, tak to tak udělejme, ale pokud se to nepodaří, tak se rozhodněme, aby se rozhodlo několik členských států, které spolu povedou nějakou iniciativu. Francie a Německo, tady bych si přála, aby nalezli společnou inspiraci a vizi, které dnes v Evropské unii uh, strašlivě chybí. Děkuji. A dále paní Ernst. V Pakistánu se využívají eh, zbrojené drony v boji eh, proti teroru a bylo zabito mnoho civilistů. Jedna vesnice, kde se to stalo, eh, tam mluvili děti, my jsme říkali, že jsou rádi, když je zataženo a když nesvítí slunce, protože pak se jim nemůže nic stát. Když se zamyslíme nad tím, jak některé děti musí mít strach z některých protiteroristických opatřeních, tak je přece něco špatně a my Eh, bychom si měli uvědomit, že naše opatření proti terorismu vlastně nejsou opatřeními proti terorismu, ale jsou vlastně odstrašujícími opatřeními a v tom je jádro problému. Eh, méně odstraší Dáiš, nejbohatší barbarskou skupinu ve světě, ale ono to vlastně zastrašuje eh, a vytváří hrůzu pro ty nejslabší, pro děti v tomto případě. My se nepohneme eh, dál ani eh, o kousek v boji proti terorismu, když budeme oheň potírat ohněm. My musíme to zničit v zárodku, nestačí eh, mnoho eh, drobných opatření, ale potřebujeme prioritní opatření. Eh, tady mám na mysli třeba finanční toky, to, že přihlížíme, že Saudská Arábie, že tam vlastně dodává zbraně Dáiš, že Turecko raději bombarduje PKK než Dáiš. My potřebujeme naprosto důslednou politiku, ne tuto zoufalou politiku. Musíme udělat něco proto, aby se lidé zapojili do boje proti terorismu a aby lidé lidé eh, přestali podporovat Dáješ, protože jinak ho nebude podporovat nikdo. Takže potřebujeme eh, řešení pro mm, eh, tento konflikt a omezování lidských práv spíše vede k tomu, že se oslabí naše občanská společnost a o to nám přece nejde. Děkuji a nyní na to paní James. Řekněme si na rovinu, jaká je současná situace. Teroristická hrozba v podstatě představuje občanskou válku. Přicházejí sem lidé, a místní disidenti eh, se zaměřují na infrastrukturu, aby maximalizovali strach v naší společnosti. Musíme si uvědomit, že teroristé se opravdu kontrolují území, odkud mohou vyvážet svoji nenávistnou ideologii a mají přístup k milionům dolarů na financování své činnosti ale v rámci Evropské unie, stejně jako Spojeného království, jejich nejlepším zdrojem je Schengen, protože bezhraniční cestování vede k tomu, že budou snadno pašovat zbraně, exploziva a lidé. A pak je tady ještě bankovní síť, protože ta také umožňuje financování teroristů. Takže komise, měli by se se podívat do očí faktům. Je třeba izolovat, eh, odstranit Schengen a je třeba zarazit financování, protože to jsou dvě nejdůležitější věci pro boj proti teroristické hrozbě. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Polčák. Já si myslím, že naše reakce na teroristické útoky musí být v každém případě uvážlivá, ale také rozhodná a důsledná apeluji na to předtím než budeme zavádět eh, nové normy do našeho právního systému tak abychom se přesvědčili zda již ty současné nejsou dostačující. Eh, například jsem se ptal eh, českého ministra vnitra jak jsou eh, vyměňovány informace mezi státy a on mi říkal že je tam řada problémů ostatně několikanásobné a opakované započítávání uprchlíků ze strany agentury frontex je toho dokladem. já si myslím že především nesmíme zůstat nečinní protože nečinnost nahrává teroristům kteří jsou nepřáteli demokracie našich společností křesťansko židovských kořenů nečinnost a nedůstojnost však také nahrává populistům a extremistům našich společností kteří s teroristy pojí odsudky k liberální demokracii ale i k evropské unii. já jsem stoprocentně přesvědčený že právě dnes jsme povinni naši unii hodnot obhajovat jakkoliv je to obtížné a jakkoliv se to může v krátkém časovém horizontu jevit politicky nevýhodné nepochybuji že v delším časovém ohledu tyto naše hodnoty obhájíme protože nesnášenlivost předsudky nenávist a terorismus nikdy svobodného člověka neporazí. mohou nás podlomit v kolenou ale eh, naše hodnoty nezlomí protože jsou v historii ověřené a osvědčené. jak se ukázalo populistické extremistické politické síly v evropě získávají finanční podporu z ruska. myslím si že tento moment bychom neměli přehlížet. Eh, měli bychom být v této věci rovněž rozhodní a trochu lituji toho že jsme nevyužili příležitosti apelovat na komisi aby tuto otázku zkoumala. ostatně toto zkoumání nyní provádí kongres spojených států a myslím si že bychom se i my k tomuto měli vrátit protože eh, bohužel v současných představitelích eh, hlavních ruských představitelích není hlavním nepřítelem isis čečenští radikálové či ukrajinci hlavním nepřítelem ruska je naše společná jednota evropy. děkuji. děkuji. Slovo má paní Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o terorismus, členské státy nemohou jednat ojediněle. Evropská unie musí zajišťovat koordinaci a soudržnost národních politik, protože tady jde o evropskou bezpečnost. Sociální demokraté eh, vyžadují více Evropy, pokud jde o terorismu. To znamená eh, systematicky sdílet informace mezi policejními složkami, soudními složkami a vyšetřovacími uh, složkami. Evropa, sem, tady je potřeba mít Evropskou agenturu Eh, bojovat proti eh, terorismu znamená přerušit financování, eh, harmonizovat tedy také jednotky, které se zabývají informacemi o financování. Musíme mít také systém zmrazování majetku teroristů. K tomu musíme velmi rychle pokročit. Pokud jde o stále intenzivnější nábor mladých Evropanů pro terorismus, musíme ničit terorismus právě v zárodku. Musíme mít systematickou politiku pro prevenci terorismu. Musíme musíme mít více prostředků na to, abychom rozvinuli preventivní opatření na lokální úrovni, ale na evropské úrovni ve školách, v jednotlivých čtvrtích, podnicích, ale i na internetu. Musíme dokázat našimi veřejnými politikami, že naši mladí budou mít místo ve společnosti. Všichni mladí musíme vést k vzájemnému respektu a solidaritě mezi všemi náboženstvími, včetně muslimského, protože z eh, toho se skládá tak eh, také naše Evropská unie. Děkuji, nyní pan Krasnodemsky. A, a modrá karta, a, modrou kartu, prosím, a, a, zvedajte ne, předtím, než řečník domluví. Děkuji. Eh, souhlasím s kolegy, kteří hovořili o tom, že terorismus je eh, problém vnitroevropský. Připomenu, že eh, v současnosti ISIS podporují podporuje každý desátý Brit a každý šestý eh, Francouz. Eh, výzkumy také ukazují, že eh, ISIS má menší podporu v arabských zemích než v evropských zemích. Země, které na obyvatele posílají nejvíc bojovníků ISIS, do ISISu, to je především Belgie, kde jsou také evropské instituce Švédsko a Francie a po nich teprve Saudská Arábie. A to, eh, na tím bychom se měli eh, zamýšlet. To, že hlavním eh, cílem náboru teroristů jsou mladí lidé zbavení totožnosti zakořenění společenských vzorů děti migrantů ze, třetího, ze třetí generace, lidé, kteří jsou odloučeni od krajiny svých předků a nečí, necítí se nikde dobře. Děti z eh, pečvorkových rodin, rozbitých domů, které nemají pocit stability, eh, eh, jsou zatížení relativismem a tak dále. A podléhají náboženskému fundamentalismu a, a mm, máte modrou kartu od paní Vautmans. Souhlasíte? je přijímáte? Paní Vautmans, prosím. Děkuji, eh, pane předseda. Pane kolego, hovoříte o Belgii, o mé zemi, eh, jakoby eh, ti zahraniční bojovníci byli vysíláni především z naší země. Já vím, že samozřejmě ono jich eh, hodně eh, odjíždí, ale ráda bych od vás slyšela, co byste eh, dělal, abyste v celé Evropě vyřešil ten problém, protože on se dotýká všech evropských zemí. Jaké kroky chcete přijímat vy, aby ti lidé, kteří vyrůstají v Evropě, nebojovali ve válce, která není jejich? Děkuji, pan Krasnodemsky, prosím. No paní, eh, já bych se nejdřív seznámil s tím problémem a v souvislosti s tím bych vám eh, navrhl eh, stejně jako dalším kolegům následujícím. Často tady trávíme spoustu hodin v Evropském parlamentu a nedaleko o několik kilometrů vedle ve čtvrti. Hmm. která je kousek od Evropského parlamentu, se schromažďují lidé, kteří potom plánují útoky. Možná bychom si tam mohli udělat etnografický výlet. A vycestovat tam všichni e, společně a uviděli e, realitu Evropy. A to bychom se vrátili do reality, protože e, návrat do reality to je základ pro skutečnou diagnózu a nalezení řešení problému, o kterých hovoříte. Tak vás, eh, váš návrh, pane Krasodemsky, eh, eh, ještě vyvolal další prozbu od paní Wortmann. Já eh, bych vás eh, rád eh, vyzval, abyste se mnou vycestoval do Mechelenu, tam máme liberálního starostu, tam o tamtu žádný zahraniční bojovník nevycestoval. Tam byste viděli, jak integrace vypadá, jak to může vypadat v liberálním argumentu. Prosím, hovořte o tom se mnou, navštivte Mechelen, kde oni ten boj vedou každý den a kolegové, kteří chtějí jet s námi, jsou také srdečně zváni. Děkuji. Eh, všechno ostatní eh, si osím prosím naplánujte osobně. A teď eh, dvě minuty paní Gomeš. Takže zvládneme to potřít terorismus a organizovaný zločin. To, co teď sebou máme, nás nemůže překvapovat. Je to něco, s čím musíme bojovat společně. Eh, platíme tady eh, za cenu nedostatečné koordinace v Iráku, v Libii, v Palestině. Musíme útočit proti eh, zdrojům financování terorismu, proti pašování drog, lidí, ropy a tak dále. Z Saudské Arábie, Turecka a Kataru. Musíme podporovat lidi v terénu, jako jsou pešmergové a také musíme pomáhat populacím uprchlíkům, aby se mohli eh, vrátit do své oblasti, jako je Sinjar. Protože ne zavíráním hranic a tím, že se zbavíme eh, Schengenu, ukončíme eh, tohle barbarství. Vidíme tady nejednotu a nedostatečnou důvěru nebojujeme s terorismem. Kvůli tomu tady nemáme PNR. Musíme také bojovat proti neoliberálním politikám, které vedou k dalším válkám. Musíme také eh, být proti eh, radikalizaci těch mladých eh, lidí v Evropě, kteří nastupují do ISISu. I v našich vězeních Eh, takže tady máme dostatek organizaci a také tady eh, pomáháme eh, terorismu. Je tady obrovská nerozhodnost na straně těch lidí, jdou potom do války a sem nám přicházejí uprchlíci. Potřebujeme politickou vůli a strategický zájem, potřebujeme lidská práva a právní stát, potřebujeme mít koherentní vnitřní a vnější politiku. Společně musíme spolupracovat. To je evropský problém a, a proto musíme mít eh, jednu Evropskou unii pro toto. Děkuji, paní Gomeš. A teď eh, otázka na vás od paní Ulfskok. Eh, Přijmete tuto otázku od paní Ulfskok. Prosím, máte 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Já bych se eh, ráda eh, zeptala, co Ana Gomeš eh, říká tomu, o čem tady také hovoříme s předřečníky. S tom, co říkal pan Krasnodemsky, ten tady zmínil Švédsko, že spousta mladých lidí odtamtud odchází a připojuje se k islámskému státu. Takže integrace, eh, lepší eh, přerozdělování uprchlíků, to je eh, důležité v zemi pana Krasnodemského. Když tam odtud ochází spousta lidí, tak možná jich by, by bylo tolik, co říká paní Gomeš. 30 vteřin, paní Gomeš? No, Portugalsko se dobrovolně nabídlo, eh, že vezme eh, v nejbližších měsících pět tisíc lidí a oni nepřicházejí, protože ten systém nefunguje. Ale ti, kteří eh, přišli, jsou podporováni a jsou integrováni do společnosti. A tady dostávají také možnost pracovat. To je velice důležité eh, mít přístup k té společnosti, kromě toho, že se musí naučit společenským pravidlům sociální integrace. Je to nejdůležitější. Celá ta neoliberální politika eh, kde jde akorát o sociální eh, vyčlenování a diskriminaci, zejména u migrantů. To je to, co nahrává terorismu a pak může Eh, rekrutovat mladé lidi, eh, ti jezdí eh, do zahraničí a bojují proti nám. Děkuji vám, říká pan předsedající. Já bych vás tedy prosil, aby ty otázky odpovědi nebyly další než 30 vteřin. A teď paní Trebezius. Děkuji, pane předsedo. Jen v Německu se počet teroristických řízení v minulém roce strojnásobil. Stále častěji jsou tam eh, řízení eh, proti podporovatelům IS, lidé, kteří se sem dostali s proudem uprchlíků. Bohužel eh, propojení úřadu nefunguje. Já bych vám chtěla k tomu uvést příklad 7. ledna, to bylo výročí Charlie Hebdo, byl v Paříži zastřelen muž, který napadl dva policisty, později byl identifikován jako Tarek Beldašem. Eh, tento Marokánec se zdržoval v Německu a zde eh, pod sedmi různými eh, identitami jako Gruziec, Syřan a jako Tunisan byl registrován v Německu a v dalších evropských zemích eh, se dopustil celé řady trestných činů, eh, obchodoval s drogami, zneužíval sociální pomoc, porušil zákon o zbraních, eh, dopustil se, ehm, dopustil se krádeží a přesto, že, dost, že páchal tyto trestné činy, tak se mohl pohybovat v celé Evropě. Moje země, Německo, je eh, faktor nejistoty při potírání eh, terorismu v Evropě. Děkuji. Dále má slovo pan Weidenholzer. Eh, v zásadě tyto teroristické útoky Eh, začínají být tedy eh, stále častější a jsou eh, působivé, protože destabilizují eh, náš pořádek, náš řád a protože i nadále budou ohrožovat existenci naší unie. Eh, potírání eh, této teroristické hrozby je nezbytné, zaslouží si naši veškerou pozornost, ale tato teroristická hrozba má své jméno Daesh a ISIS a o tom bychom měli hovořit. Neměli bychom tuto diskuzi využívat pro polemiky. Jinak to působí dojmem, že se tady hodně mluví, ale málo efektivně jedná. V tomto parlamentu jsme se rozhodli na, dvěch, na dvou opatření. Jednak tady byla zpráva o deradikalizaci a potom uh, směrnice o PNR a já i nadále pochybuji o tom, jestli to uh, nevede jenom k tomu, že se uh, ta obrovské množství informací, které se sbírají, uh, jenom zvětšuje. Teď potřebujeme naléhavě okamžitě jednat. Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli ty údaje jsou také také správně analyzovány, jestli se s nimi dobře pracuje. Potřebujeme lépe vyškolené pracovníky, e, policijní a měli bychom se zamyslet nad tím, proč národní tajné služby i nadále si chtějí informace ponechávat pro sebe, proč nechtějí spolupracovat. Já vím, že je k tomu nemůžeme zavázat, pane komisaři, ale možná, že e, vás napadnou nějaké metody, jak tajné služby přimět e, k tomu, aby informace, které mají, sdíleli. Myslím si, že to by bylo to nejdůležitější, abychom eh, v nejbližší době byli úspěšní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 a to se nás týká eh, všude, v každé právní společnosti, která má svobody. Tuto svobodu nesmíme obětovat a proto musíme zachovat chladnou hlavu, tak jak tady zaznělo. Nesmíme se dopustit té chyby, abychom řekli, že přistěhovalci, uprchlíci jsou hrozbou pro naši bezpečnost. A samozřejmě není přípustné, abychom tady uh, takto šířili, aby radikálové tady šířili strach a aby Evropská unie na to nereagovala. Musíme uh, hrá, chránit evropské hranice, potřebujeme uh, evropskou tajnou službu, uh, musíme. Uh, Eh, mít Evropskou policejní agenturu a také ochranu eh, obětí terorismu. Řečník je přerušen. No, zdá se, že je tady problém s překladem. Eh, bohužel nebylo tlumočeno do angličtiny. Teď to je vyřešeno, ale nebylo to tlumočeno, takže ještě jednou, prosím. Můžete prosím pokračovat, máte ještě 30 vteřin, prosím, můžete pokračovat. Správná cesta, kterou bychom se měli ubírat, spočívá v tom, že si musíme uvědomit, že džihadizace, sociální vyloučení znamená, že my musíme bojovat proti marginalizaci a proti nerovnostem. Zejména některé komunity byly dotčeny úspornými opatřeními a to zhoršilo eh, situaci co do rovnosti v Evropě. To je to pozadí, na nímž roste vyloučenost a marginalizace. A proto mnozí Evropané, kteří se tady narodili a jsou občany, pak se uchylují k teroristickým útokům. Děkuji, pane Lopezi Angulári, a nyní pan Mamigis. Um, v několika částech Evropy se objevily různé nacionalistické skupiny a bylo to rozrobené, ale teď při globalizaci už jsou vlastně odstraněny všechny hranice. Terorismus je globální a daleko radikálnější než kdykoliv dřív. A jako v severním eh, Irsku není možná mírové rozhodnutí eh, řešení, pokud eh, nebudeme opravdu přetvářet současnou politiku, pokud jde o e, soudnictví, bezpečnost, finanční transakce a musíme řešit e, problémy radikalizace i účinnou kontrapropagandou. Je třeba čelit těm, kdo otevřeně přispívají k těmto procesům. Je to Saudská Arábie, Turecko, Katar a jiné. Já neříkám, že bychom se měli vzdávat našich hlavních hodnot. Naopak, my musíme ale zaručit v první řadě bezpečnost našich občanů občanů a nevystavovat je dalšímu nebezpečí. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám a tím se dostáváme ke konci seznamu um, řečníků. Máme šest žádostí o slovo v rámci Catch the Eye. Vzhledem k zajímavosti rozpravy umožním všem, aby hovořili. Děkuji vám. Nejprve musíme zcela jasně říci, jaké jsou hlavní důvody šíření terorismu. V první řadě mnoho mladých obč- eh, Evropanů jsou nespokojení a zklamaní, protože nemají budoucnost v Evropě. Tady se eh, šíří geta a to jsou místa, kde se velice daří terorismu musíme řešit tu skutečnost, že Libie, Irák, Sýrie, Afganistán um, jsou dany poté, kdy tam byly svrženy diktátorské režimy. Některé arabské státy financují terorismus a financují pak i vlastně teroristické útoky v Evropě. Musíme zajistit výměnu informací, a také to, aby naše spravodajské služby spolupracovaly, protože musíme se zaměřit na základní příčiny terorismu. Je třeba jednat inteligentně a neměli bychom samozřejmě napadat poctivé Evropany, což se dělá ve směrnici o střelných zbraních, protože my zapomínáme, že příčinou terorismu je nezákonný obchod s těmito zbraněmi. Uh, uh, už ale nemůžeme akceptovat modré karty, protože tuto část rozpravy jsme už uzavřeli. Každopádně bude třeba, abyste vždycky eh, zvedli eh, modrou kartu předtím, než příslušný řečník skončí. Pan eh, další. Pane předsedo, pane komisaři, Tady v krizi je zřejmé, jestli organizace může odolat nebo ne. Teď musíme chránit naše občany. Měla by to být priorita pro Radu i pro Evropskou komisi. Ministr Nizozemska uvedl, že je potřeba potírat hněv eh, a nenávist vůči eh, muslimům. Ale tady je potřeba také, aby muslime, muslimové pochopili podmínky života v Evropě a jaká tady jsou pravidla, eh, abychom zabránili ekonomickým problémům a dalším, eh, tedy jiným problémům. Musíme mnohem více komunikovat na evropské úrovni. To se ukázalo. Komise a rada musí nabízet evropským občanům jasný plán pro řízení problému uprchlíků a ekonomických migrantů. Nemůžeme eh, každého občana ponechat, aby svým způsobem si interpretoval uprchlickou krizi a Ehm, aby si jednotlivé členské státy intervenovaly, jak chtějí. Tady potřebujeme konzistentní evropský plán, protože když špatně skoordinujeme solidaritu, tak to může krizi vyostřit. Děkuji. Další řečník, pan Marias. Děkuji, pane předsedo. Potírání terorismu eh, znamená, že se musíme podívat z čeho vlastně ten problém vzniká. Mladí lidé se radikalizují a to je společenský uh, fenomén. Musíme si uvědomit a přiznat, jak evropské země, zejména Francie, od roku 2011 působily v arabských zemích. Integrace muslimů do společnosti je také důležitá. Nad tím se musíme zamýšlet. Samozřejmě je tady vybízení k nenávisti, proti tomu musíme zakročit. Vede to k tomu, že jsou tady, eh, tak, jsou tady také naraží na sebe různé kultury a pokud jde například o eh, jeho africké země, arabské země, tak tam to je také něco, co musíme jít ve zřeteli. Další řečnice. Mm. Ano, ano, ano, dostanete také, eh, také slovo potom. Potom, bez starostí. V klidu. Ano, já jsem říkal, že všichni dostanete slovo potom. Zachovejte klid. Pan Mirinu Pintu. Děkuji, pane předsedo. Boj s terorismem eh, začíná s bojem s rasismem, bojem s eh, nenávistí eh, k cizincům, xenofobii a s bojem za právní svobody a za a obhajobou osobních svobod, a to zejména svobodu pohybu všech evropských občanů. Já věřím v Evropu a zasazuji se o to, jak Georg Steiner říkal, že Evropa v eh, Řecku v Atenách je eh, dítětem všech eh, tří světových náboženství. Tři jeruzalemské náboženství, křesťanství, židovství a a islámská víra. A teď eh, pod eh, záminkou boje s terorismem se pokoušíme izolovat eh, muslimy, pane komisaři, pane ministře. Boj s radikalismem se také musí vést bojem s nesnášenlivostí v Evropě. Děkuji a teď pan Jambasky eh, má na vás eh, dotaz, pane uh, Vy už jste ale hovořil k tomuto tématu. Pane Jambasky, postavte, posaďte se, prosím. A nasaďte si sluchátka, abyste věděl, co vám říkám. Já jsem říkal, že už jste uh, už hovořil v této debatě a teď tady máme eh, nezapsané řečníky a není v pořádku, abyste teď dostával uh, slovo uh, v rámci, tedy na modrou kartu. Teď dostávají slovo ti, uh, kteří zatím nehovořili. Uh, pochopte to, prosím, a, a netrvejte na své účasti v debatě. A teď paní Tomašič, minutu. obiljeili teroristiki napadi u izvedbi islamske drave i njezinih simpatizera diljem svijeta. Děkuji, pane eh, předsedo. V roce 2015 eh, eh, IS a jeho sympatizanti spáchali celou řadu útoků v roce 2016 to eh, pravděpodobně nebude o moc klidnější. i Jako o společnosti bychom neměli eh, panikařit. Nesmíme ovšem pozbuzovat terorismus. Eh, bezpečnostní opatření musíme vyostřit, abychom chránili občany a pořádkové síly musí mít možnost včas zasáhnout proti pachatelům, kteří plánují tyto útoky na našem svrchovaném území. Spolupráce nebyla nikdy důležitější a proto eh, ji musíme usnadnit, eh, podpořit. Orgány v členských státech musí eh, skoordinovat svá opatření, aniž by došlo k eh, vměšování nadnárodních organizací s eh, nejasnými pravomocemi. Musíme pracovat rychleji a efektivněji, protože tohle tady jde o naše občany eh, a to je důležitější než všechno ostatní. Takže já doufám, že budoucí rozhodnutí půjdou tímto směrem. Děkuji vám. A teď v neposlední řadě pan Faria. Děkuji po těch nejnovějších teroristických útocích v Burkině Faso a v Turecku vidíme, že teroristická hrozba sílí. Problém je, že musíme nalézt globální odpověď. Boj s terorismem znamená pro Evropskou unii nejenom eh, užší bezpečnostní spolupráci, ale také Eh, vysušení peněžních toků, eh, boj s radikalizací a mm, ochranu a eh, životu. Někdo tady hovořil o pešmerzích a o tom, že oni se sami musí platit, i když hájí Evropu, nedostávají podporu od Unie. Pane předsedo, boj s terorismem neznamená obětování lidských práv, neznamená to ani, že uprchlíci by se měli stát obětmi, protože to jsou ti, kteří eh, trpějí jako první. Děkuji, pane Fario. A tím eh, jsme vyřídili seznam nezapsaných řečníků a teď dostává slovo jménem komise pan Avramopoulos. Mikrofon, prosím. Děkuji. Já jsem právě dostal možnost eh, tak eh, trochu eh, vzpomenout na svoji materštinu, ale přesto budu hovořit anglicky. Vážení poslanci Evropského parlamentu, na základě této debaty kterou jsem vyslechl s velkým zájmem, bych chtěl poděkovat eh, našim kolegům eh, za jejich plání eh, bojovat s terorismem. Je to téma, které nenechává nikoho ochladným. A myslím si, že v této místnosti opravdu podporujeme tedy společné vědomí, kromě toho, že jsme politicky odhodláni o tom, že je třeba bojovat s terorismem. Paní z Argentíny eh, bych rád odpověděl na velmi důležitou otázku, i když už jsem to říkal jasně ve svém úvodním eh, projevu. Teroristické útoky, i ty, které eh, neorganizuje širší síť, opravdu stojí peníze. Peníze na vybavení, na logistiku, na falešné pasy. A my určitě sledujeme tyto peníze a chceme napomáhat nebo podporovat prevenci a vyšetřování teroristických činů. Brzo se vrátíme. Abychom tedy přišli s podrobnější debatou k tomuto. Nechci ukazovat nebo prokazovat znovu naše eh, odhodlání bojovat s terorismem, jak jsem říkal na začátku, a, a za bezpečnost eh, našich občanů. Myslím, že všichni se shodneme, že eh, bylo, byl učiněn velký pokrok k naplnění naší evropské agendy bezpečnosti, ale samozřejmě zatím jsme toho nedosáhli. Dokud tedy teroristické hrozby potrvají. Ty hrozby, kterým čelíme, jsou matatelné a potřebujeme kroky, díky nímž dosáhneme změny na všech úrovních naší společnosti. Potřebujeme eh, se navzájem, abychom eh, dosáhli výsledky. Evropské instituce, členské státy a jejich vlády a také úřady na eh, národní a místní úrovni orgán v trestním řízení zpravodajské služby a také občanská společnost. A rád bych se vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku. Členské státy si musí více důvěřovat. Je třeba, aby eh, se si sdíleli více informací navzájem a také s Evropou na osobní úrovni mohu říct, že nejsem eh, spokojen eh, s eh, dosavadní spoluprací. Bohužel většina členských států, bohužel to musím říkat takto, ale ty nejlepší informace se nechává pro sebe. Je čas, abychom vykročili vpřed. Naše hrozba se nemění komise naopak eh, prohloubí své úsilí v této oblasti v roce 2016. Konkrétní kroky jsou na obzoru. Zejména pokud jde o, o financování terorismu, o opravdu a, eh, počítám s vaší podporou v této oblasti, je třeba, abychom pokročili vpřed evropským eh, řešením eh, společného evropského problému terorismu. Děkuji vám eh, za pozornost a ještě jednou vám děkuji za podporu v našich snahách. Děkuji. Pane komisaři, a teď dám slovo ministrovi Kendersovi za radu. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval evropským poslancům za velice zajímavou rozpravu o terorismu. Nejprve bych chtěla říci, že terorismus má, je to monstrum, které má mnoho tváří a proto neexistuje jenom jedna odpověď na tuto hrozbu. A plně chápu i e, ty emoce, které se projevily v tomto parlamentu, když se o tom hovořilo. Musíme si především připomenout e, oběti, jejich rodiny, děti a k tomu se stavíme velice seriózně. A na jejich památku vás mohu ujistit, že nejenom Rada velice aktivně usiluje o lepší spolupráci, k tomu se ještě dostanu, ale také bych varoval proti tomu, aby se neužíval terorismus jenom pro jednoduché politické argumentace, protože pokud nebudeme jednotní v boji proti terorismu, pokud si neuvědomíme, že to je velice složitý jev, že to je něco jako chobotnice a že musíme pracovat na prevenci i represi a na eh, potlačování, na sdílení informací, na boji proti islámskému státu, pokud tohle všechno nebudeme dělat dohromady a pokud z toho uděláme jenom prvek politického programu, programu, pak se nikam nedostaneme. A ještě jednu věc bych vám rád řekla. Slyšel jsem tady e, zmínku o politické elitě. Já tady zastupuji radu, nikoli v nizozemskou vládu, ale radu, eh, kde jsou zastoupeny vlády různých politických přesvědčení. E, a pravděpodobně vyděláváte možná 100 tisíc eh, euro eh, ročně, já nevím, ale pokud vy patříte k politické elitě, tak já také. A nikdo z nás nemá právo hovořit za lidi více než někdo jiný. Všichni pracujeme, já také, zastupujeme naše občany, třeba máme různé názory, ale nepodevedeme tuto rozpravu na základě simplifikace, protože na to je teroristická otázka příliš složitá. A pokud zachováme chladnou hlavu, pokud budeme eh, analyzovat, co se děje a budeme spolupracovat, pak se někam dostaneme. Ale jinak to bude přesně to, co si teroristické Eh, teroristé přejí, pokud se budeme rozdělovat. A pak vlastně eh, terorismus dosáhne toho, co chce, protože je to strategie, která chce vyvolávat strach v obyvatelstvu i mezi politiky. To by nebyl správný směr, takže zachovejme chladnou hlavu, promysleme, co máme dělat. Jistě je to i prevence, i represe, jistě to znamená spolupráci, jistě to znamená i boj proti islámskému státu. Ale v první řadě, a myslím si, že to řekla velice pěkně, komise, je to také to, o co jde radě. Před deseti dny jsme měli konferenci v Nizozemí kde eh, se hovořilo o eh, koalici proti ISIS a vůbec globální eh, koalici proti teroristům. O co jde? Musíme spojovat důvěru a sdílet informace. Musíme si důvěřovat, e, aby docházelo k výměně informací. Proč k tomu vždycky nedochází a proč by toho mělo být víc? A sou, rada souhlasí, že by ty informace se měly více. Uh, Eh, vyměňovat, ale my prostě říkáme, že je třeba vyměňovat informace a znamená to také spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení, mezi spravodajskými službami, v občanské společnosti, to všechno musíme zesilovat. Eh, myslím si, že největší eh, odpověď je odolnost na naší strany a Eh, to, že se budeme držet našich hodnot. V první řadě je to právní stát. A pak budeme moci opravdu bojovat proti terorismu. Jedná se o implementaci souhlasím, že můžeme provádět rozpravy. Rada pracuje v různých složeních na posílení našich spolupráce. Důležité, abychom, že jsme se domluvili o PNR mezi radou a parlamentem, bylo to v prosinci. I jako Libe i Rada je přesvědčena, že PNR na úrovni EU bude mít velký význam pro zjišťování podezřelých osob z teroristů. Už tady je celá řada opatření na sběr osobních dat, pak se jedná samozřejmě o předávání a zpracování těchto údajů. Organizovaná zločinnost znamená také cestování, pašování osob, drog, drog zbraní a data z PNR umožní orgánům činným v trestním řízení zjišťovat osoby, které dříve nebyly podezřelé z účasti na organizované zločinné činnosti. Paní Holmajer tady hovořila o e, spojení mezi směrnicí o PNR a mezi směrnicí o ochraně osobních údajů. Já chápu tyto obavy. Hovořil o tom i pan Schulz a my jsme mu na to odpověděli. Obě naše instituce se musí postarat o tom, aby tyto směrnice co nejrychleji byly schváleny a implementovány. Můžete být ujištěni, že Rada už dělá a bude nadále dělat vše, co je třeba, aby tyto věci byly co nejrychleji schváleny a aby se také eh, všechny překlady a právní úprava provedla tak, aby to bylo pokud možno co nejlepší. A určitě naše instituce budou co nejúžeji spolupracovat. Já vám svůj závazek dávám, aby nedošlo k žádnému zdržení při přijetí těchto klíčových dokumentů dokumentu. Čili máme už vlastně dohodu o PNR i ochraně osobních území, údajů a my rozhodně neustoupíme ze svých závazků. Musíme tedy spolupracovat, ať už obligatorně nebo ne, ale o to tolik nejde v rámci článku 44.2 eh, smlouvy o Evropské unii. Samozřejmě národní bezpečnost je nadále odpovědností každého členského státu, ale to neznamená, že bychom nepotřebovali potřebovali eh, šířit více důvěru, abychom mohli lépe sdílet informaci a zarazit eh, eh, teroristickou činnost. Dovolte mi, abych také ujistil ty, kdo vyjadřovali určité obavy ohledně vyváženosti Někdo by chtěl hodně jednoduše vyvážit eh, soukromí a opresy. Někdo si myslí, že eh, to nemá co dělat s fundamentalistickými tendencemi islámu. Ne, toto nevyřeší. Rada pracuje na prevenci i represi společně. A samozřejmě, že je důležité se velice vážně stavět k otázkám právního státu a našich hodnot to je přesně předmětem útoku. Proto musíme vždycky bojovat v rámci našich mezí a proto na tom nadále pracujeme. Znamená to ano i prevenci. To není nějaká politika, to je velice tvrdá politika, aby nedocházelo k radikalizaci. A má to co dělat také s hospodářskou příležitostí a diskriminací. Není to jenom obrana. Musíme se dívat na celý ten řetězec radikalizace deradikalizace. A, e, a samozřejmě uzavřeme-li hranice, nebude to odpověď protože někdo říká, zavřeme hranice a zároveň mi říkáte, že potřebujeme více spolupracovat se zbytkem světa. Tak dobře, minulý týden jsme se sešli i s těmi zeměmi, které jsou si toho vědomi, že je třeba zvyšovat spolupráci i v oblasti bezpečnosti státy na severu Afriky a podobně. Harmonogram pro naši spolupráci je velmi důležitý. Je důležité, abychom pravidelně o tom diskutovali. A je třeba, aby nás jakožto exekutivu kontrolovali národní parlamenty, ale i eh, tyto rozpravy zde. A Zkrátka nepřítel má možnost se rychle přesouvat, a to se netýká jenom hranic, eh, přesouvat i v našich společnostech. Proto musíme intenzifikovat úsilí a zvyšovat důvěru. A legitimně jednat, ale zároveň tak, aby to neohrožovalo efektivitu boje proti teroristické hrozbě. Děkuji. Tím eh, uzavírám tuto rozpravu a Dále tady máme otázku k ústnímu zodpovězení zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. A slovo má pan Lange na pět minut. Děkuji, pane předsedo. A kolegyně a kolegové, pane komisaři,